Týká se to eh, nové francouzské vlády. Po jmenování dvou našich kolegů, paní Sylvie Goulard jako ministrině pro ozbrojené síly a paní Marie de Sarnes jako ministrině pro evropské záležitosti, eh, v rámci Ministerstva pro Evropu a zahraniční věci Francie parlament bere na vědomí, že v souladu s jednacím řádem Eh, se jejich křesla uvolnila k dnešnímu dni 18. květnu 2017. Ráda bych kolegyním poblahopřála a přeji mnoho úspěchů v jejich nových funkcích.